Vítám państwa. Dámy a pánové, končí akademická čtvrthodinka. A jelikož uh, slyšení mají spíš takový akademický uh, charakter, tak uh, začneme právě po téhle akademické uh, čtvrthodince. Je to takové uh, elegantní ospravedlnění toho, že jsme na vás čekali. Dnes eh, začneme eh, seminářem o nových eh, předpisech pro sektor ovoce a zeleniny. Je to klíčový zemědělský sektor v Evropské unii. Dlouho už je mm, podporovaný v rámci společné zemědělské politice. politiky je velice uh, úzce související s tématem uh, jakosti výživy. Um, děláme to na základě uh, spravedlnostní iniciativy po, uh, tedy o uh, reformě tohoto sektoru uh, po roce 2007. Uh, Zpravodajem je pan uh, Melo. A můžu vám udělit Eh, slovo buď na začátku nebo později. Dnes je eh, cílem eh, semináře vytvořit určitá doporučení pro možné vylepšení předpisů unijních pro tento sektor na základě tedy té průběžné analýzy. Ta situace se vybíjí dynamicky a musíme se přizpůsobovat požadavkům a očekáváním celého sektoru zemědělců. Rád bych přivítal našich, naše pozvané hosty, pana eh, Jose Bajmana z eh, Univerzity ve Wageningenu v Nizozemsku, eh, který bude mít první prezentaci. Víme, jak důležitý ten sektor totiž je v Nizozemsku. Druhý příspěvek přednesou Luciano Trentini a Jacques Dusk ze Združení eh, evropských regionů producentů eh, ovoce a zeleniny. Pan eh, pan se zaměří tedy na problematiku tohoto sektoru v severských zemích a druzí řečníci potom se zaměří na tento sektor v jižanských státech. Jak asi víte, hm, Evropské zemědělství je hodně různorodé z řady ohledů a proto je toto třeba zohlednit v našich prezentacích a v těch uh, řešeních, která připra- připravujeme, neexistují uh, stejná řešení pro uh, různé podmínky fungování sektoru. A myslím, že teď už předám eh, slovo prvnímu řečníkovi. Eh, pane Bajmane, máte slovo. Jsme připraveni na, váš eh, na váš příspěvek. Okay, thank you, Mr. Sik. Já vám děkuji, pane Šekirsky, za pozvání k tomu, abych vám mohl zde přednes prezentaci na tomto důležitém zasedání vašeho výboru. Děkuji panu Lamasurovi a dalším za to, že prakticky mohli podpořili uspořádání této akce na prezentaci této zprávy. Je mi velkou ctí, že vám mohu eh, předložit některé ty eh, myšlenky, které eh, v severní Evropě máme k možné restitucionalizaci toho režimu pro ovoce a zeleninu. Mám pro vás PowerPointovou prezentaci, takže podívejme se nejdříve tedy na její osnovu. Já vám hned na začátku představím některé klíčové závěry. Kdyby se za náhodou totiž ztratili během té prezentace, která bude plná podrobností, tak hned na začátku pro jistotu uslyšíte ty nejdůležitější závěry. Potom přejdu ke strukturálním změnám, které eh, probíhají v ovocnářství a zelenářství eh, po celé Evropě, ale zejména v eh, severských členských státech. Potom eh, vám ukážu několik čísel k vývoji organizovanosti, kolik zemědělců je tady organizováno, jaké procento ovocnářství a zelenářství. je organizováno, jaké procento eh, se dostává na trh, tedy prostřednictvím eh, organizací výrobců. Ty jsou totiž velmi eh, důležitou eh, složkou toho eh, ovocnářsko-zelenářského režimu. Měl bych popsat, co to je za organizace, jak se vyvíjí a jaký mají dopad na celý ten režim během let, zejména v těch posledních dvou letech. Růst těchto mm, organizací výrobců je trendem v posledních letech. Potom eh, mm, popíšu eh, trendy v družstevním eh, organizacích. V některých zemích ostatně ty organizace výrobců mají povahu družstev. Evropská legislativa to nevyžaduje, ale v řadě zemí, v řadě členských států Evropské unie řekli, že máme tady tuhle pěknou právní formu, tak proč neříct, že nové organizace výrobců by měly mít tu právní podobu eh, družstva. Ať už ji mají nebo ne, tak duchem to vlastně družstva jsou. Potom eh, vám eh, popíšu několik zkušeností se stávajícím systémem, několik problémů a Uzavřeme to několika doporučeními. Nejdříve ke mně, kdo jsem. Já jsem eh, docentem na univerzitě ve Wacheningenu. to je malá univerzita, máme nějakých 10 000 studentů, ale eh, jsme opravdu ta nizozemská eh, mm, univerzita pro zemědělství. Dřív se nám vlastně říkal zemědělka a teď si tomu říkám, že jsme univerzita životních věd nebo věd o životě protože všichni zlepšujeme eh, kvalitu života. Já se ten zabývám také tou eh, obchodní zprávou nebo vedením podniků. Já se na to tedy dívám z pohledu eh, toho, hm, jestli to funguje a jak by se to dalo zlepšit z hlediska podnikání. Vidím, že farmy jsou podniky a to znamená, že používám eh, poznatky z eh, národního hospodářství, politologie a organizační vědy. Jsem eh, odborníkem na zemědělská družstva v Evropské unii. Před dvěma lety jsme ukončili projekt, který se jmenoval Podpora zemědělským družstvům, zadaný Evropskou komisí a byla to také žádost Evropského parlamentu. a ten se stával z 80 dílčích zpráv o stavu a rozvoji zemědělských družstev po Evropě. Všechna ta, všechny ty e, zprávy jsou k dispozici na stránkách Evropské komise nebo Wageningské univerzity. To byl velmi pěkný projekt, protože to bylo vlastně poprvé e, v historii, co mm, e, byla provedena komplexní studie o zemědělských družstvech. tehdejších 27 členských státech Evropské unie. Tolik tedy ke mně. Eh, moje klíčové eh, závěry, čili tady začnu i tady skončím. Nejdříve eh, bych řekl, že probíhá rapidní strukturální změna v ovocnářství a zelenářství. Statky rostou, specializace také a to má dopady na poptávku těchto eh, podniků po podpoře ze strany národních a evropských úřadů. Organizovanost eh, v eh, organizacích výrobců v ovocnářství a zelenářství za posledních deset let značně narostla. Pokud se podíváme na čísla, tak uvidíme, že stále více zemědělců a vyšší podíl výroby je tedy organizováno a vyšší podíl výroby se dostává na trh prostřednictvím těchto organizací. Eh, ty eh, rozdíly eh, v organizovanosti se hodně liší a hodně souvisejí s družstevní organizovaností vůbec v těch daných zemích. Já a tady docházím k závěru, že třeba nových pravidel. Možná, že bude třeba to trochu eh, upravit, ale rozhodně nepotřebujete nová pravidla, protože než, než implementujete pravidla pro eh, organizace výrobců nebo dobrovolné organizace eh, pro spolupráci, tak si to potom vyžádá čas na to, než se to rozvine, naroste to, vyroste to. A, ale zemědělci potřebují právní jistotu, aby věděli, jaká ta situace bude za pět let. Protože tyhle organizace Mm, investují ve středně a dlouhodobém horizontu. Pro ně je tedy nesmírně důležité, aby eh, jasně věděli, co to znamená, když budou investovat teď, když eh, přijmou dotace teď a jak eh, mohou upravit svoji strategii vzhledem k dění na trhu a jak mohou dostat podporu od evropských a národních úřadů. Teď se podíváme na několik eh, čísel ohledně eh, významu těch severských nebo severoevropských eh, zemí. Ono to vlastně není úplně přesně definované, ale podívali jsme se tedy na rozvoj ovocnářství a zelenářství. Nevím, jestli to přijde, všechno přečtete, ale tady to každopádně máte v té zprávě. Základní eh, věc je, že pokud se podíváte na těch pět zemí, Belgii, Německo, Nizozemsko, Polsko a Británii, tak to jsou významní eh, výrobci ovoce a zeleniny eh, na severu Evropy. A pokud se podíváte na typy zeleniny, tak potom jsou důležité mrkve, cibule, rajčata a, a okurky a, a také papriky a v ovoci jsou to zejména jablka a hrušky. Takže na evropské škále jsou to velmi důležité výrobcovské země. V této oblasti dochází k zásadnímu poklesu počtu eh, zemědělských podniků. Tady máme několik eh, čísel z Belgie, Nizozemska a, a Spojeného království. Tady jsem přeskočil Polsko, protože eh, to číslo podniků eh, v Polsku je o tolik vyšší, že se to vůbec nevešlo do ale grafu. Ale i v Polsku jsme svědky téhož trendu. Tohle jsou eh, čísla za pouhých pět let, 2005 až 2010. Ale eh, v Nizozemsku se ten počet podniků snížil o 15%, v Belgii o 18%, v Německu o 24% a v Británii dokonce o 34%. Takže za pouhých pět let více než pětina, a v některých zemích dokonce eh, třetina všech podniků zmizela. Potom, pokud se podíváme na eh, objem eh, výroby a obospodařovanou plochu, tak tam se příliš nezmění, nemění. Takže to znamená, že velikost farem se zásadně zvětšuje, stejně tak jako jejich profesionalizace. Tady mám několik eh, eh, nizozemských čísel, omlouvám se za to, že to je v nizozemštině, nicméně eh, sloupečky, které se vztahují k levé ose, svislé, ukazují, jak počet zemědělských podniků klesl z 600 na necelých 400 za posledních 13 let, zatímco ta modrá křivka znázorňuje průměrnou obospodařovanou plochu. A tohle se týká konkrétně výroby rajčat v Nizozemsku. A závěrem je samozřejmě ta žlutá křivka, to znamená velikost podniků průměrná, která vyrostla tady od z nějakých. Já pardon, omlouvám se. Modrá čára je průměrná průměrný velikost farmy ze 2 hektarů na 6 hektarů za pouhých 13 let. Tohle tedy ukazuje, jak rychle ty podniky eh, rostou, profesionalizují se. Teď vzhledem k času eh, se podívejme na organizovanost eh, zemědělců ve výrobcích, eh, tedy organizacích výrobců. Tohle je eh, číslo převzaté z, eh, to jsou čísla převzatá z zprávy hm, Evropské komise. Tady to ukazuje z roku 2014. Ukazuje to, že jsou tady velké rozdíly v organizovanosti. Průměrná evropská úroveň je 43%. Některé země, tam je ta organizovanost mnohem vyšší a někde mnohem nižší. Ten eh, systém funguje dobře v některých zemích a eh, ne tak dobře v jiných zemích. Já bych eh, byl opatrný s tímto závěrem a vysvětlím vám proč. Tady máme počty těch organizací a ty objemy. Tady vidíte, že ty objemy možná, že nevidíte všechna ta čísla, tak eh, eh, jsem to tady promítnul do grafu a tady je to asi snažší. Modrá křivka ukazuje eh, podíl výrobců, kteří jsou členy uznávané organizace výrobců, což se z deseti vyšvihlo na nějakých 16% za leta 2006 až 10. Možná, že to není tak dramatické, protože to začíná z nízké úrovně, ale eh, červená křivka, to je zajímavější, eh, ukazuje objem výroby. To znamená, kolik z tržního objemu výroby se prodává prostřednictvím organizací výrobců. Eh, za léta 2004 až 2012 tohle ze 30% se vyšplhalo na 47%, což je docela velký nárůst. Určitě to není 100%, ale eh, roste to a já čekám, že to poroste. Řekl bych, eh, že dopad toho ovocnářského a zelenářského režimu na to, aby eh, přiměl zemědělce, aby se stali členy výrobcovských organizací a aby prodávali své výrobky pro jejich prostřednictvím, byl poměrně znatelný. Další ukázkou eh, té efektivity je eh, tato tabulka, ve které se eh, srovnává organizovanost v letech 2004 a 2012. 2004 to jsou zveřejněná čísla, 2012 to jsem převzal z PowerPointové prezentace jednoho mm, člena Evropské komise. Ta čísla nebyla oficiálně zveřejněna. Nicméně předpokládám, že jsou eh, správná. A že budou později oficiálně zveřejněna. Jasně to ukazuje, že eh, ta červená čísla, tady jsou z roku 2004, eh, jsou ve všech zemích vyšší než v roce 2000, nižší než v roce 2012. Eh, pokleslo to akorát v Řecku a v Británii. V Británii došlo k určitým problémům s uznáváním organizací výrobců, ale pokud tohle budeme považovat za výjimku, tak eh, ve všech zemích v některých zemích došlo k eh, zásadním nárůstům, jako Polsko, Česká republika, Španělsko, Německo, Rakousko, Itálie. Takže to opět ukazuje, že pokud jde o to, jak mají zemědělci eh, být členy eh, organizací výrobců, eh, tak tam dochází k nárůstům. Tady máte vývoj v Nizozemsku. Tam vždycky byla vysoká organizovanost, která narostla z roku 65% téměř do 90%, nedávno nám to zase trošku kleslo. A tento pokles pravděpodobně bychom také mohli očekávat v jiných zemích. V Nizozemsku ta organizovanost eh, poklesla v posledních letech a já nemám eh, konečná čísla na léta 2014 až 20, eh, ale půjde to asi ještě níž, protože některé ty statky mm, jsou už tak velké, že už nechtějí být členem migrovcovské organizace. Považují se spíše za konkurenty kolegů, než za skutečné kolegy a možná, že budou tak velké, a tady hovoříme o e, farmách, které mají 50 hektarů skleníků. Oni jsou tak velcí, že nepotřebují být členy výrobcovské organizace, protože jsou silné dost na to, aby byli zajímavými partnery se zemědělce, tedy pro své zákazníky, zejména pro malou obchod. Takže e, v některých evropských zemích se tohle asi stane a já bych to nevykládal jako negativní trend. Je to prostě takový trend, že ty e, farmy e, rostou, ta jejich velikost. Teď se podívejme na čísla a výsledky eh, z toho studie družstevního zemědělství, o které jsem hovořil na začátku. Organizace eh, výrobců jsou eh, typem družstva, buď jsou eh, po právní stránce družstvem, anebo jsou podobné družstvům, to znamená, že se demokraticky rozhoduje a patří těm zemědělcům a lze je tedy srovnávat s jinými typy družstev. Toto číslo převzaté z naší zprávy v roce 2012 ukazuje tu, eh, tady velké rozdíly v eh, důležitosti eh, družstev při uvádění zemědělských výrobků na trh. Finsko, Nizozemsko, Dánsko, to je, tam je nejvíce družstev a na, druhou, na druhé straně tady máte Maďarsko, Řecko, Slovensko, Litvu. Britská čísla bohužel nejsou správně o tom Rumunsko, Bulharsko a tam, tam prakticky nejsou žádná družstva. Evropský průměr byl 40%. A to jsou všechno různé zemědělské produkty. Netýká se to specificky ovoce a zeleniny. Týká se to i e, mléka a cereálí, e, tedy obilovin, pardon. Drubeže a tak podobně. Teď určitý eh, pohled na eh, eh, ty hlavní trendy v družstevnictví. Je to velice důležité pro tvorbu politiky, která by chtěla podpořit organizovanost výrobců. Takže tržní podíl družstev stále roste, to se zdá být pozitivním vývojem pro ty, kteří si myslí, eh, že zemědělství je, tedy, že družstevnictví je dobré pro zemědělství, tak tohle je pozitivní. Já mám tady přesná čísla. Je tady eh, potřeba eh, intenzivně vyjednávat, to je ten klasický problém potravinářského řetězce. tedy vyjednávací síly potravinářských řetězců vůči eh, zemědělcům. To je klasický problém, který eh, trvá. A proto družstva eh, rostou ve své velikosti. To je jeden z hlavních důvodů. A také jsme zjistili, že zemědělci si stěžují, že z těch družstev se stávají ty velké firmy. Zemědělci, aby opravdu eh, měli eh, ten pocit, že to je jejich družstvo a že jsou mu blízko, že se ho účastní, to eh, si vyžaduje, aby to družstvo zůstalo malé. Potom je to někde v kraji. Je důležité mít osobní vztah se členy představenstva. Na druhou stranu, ty, ta družstva jako jiný podnik musí růst, aby měli silnou vyjednávací pozici vůči velkým maloobchodníkům. Tak to je dilema, a kterou, které řeší eh, každý zemědělec v každé zemi. A není proto žádné jednoduché řešení. Potom je tady eh, větší pozornost, eh, která se věnuje vertikálním dodavatelským řetězcům. Potravinářský řetězec je stále integrovanější. To znamená, že logistické procesy se eh, zkracují, zefektivňují, výrobky eh, se přesouvají přímo z distribuční center do malou obchodu z hlediska eh, nezávadnosti potravin a kvality potravin. Musíme snížit nakládání nebo překládání logistické i z hlediska ekologie také, takže pokud je o inovaci a reakci na zákazníka jsou tyto eh, potravinářské řetězce eh, stále eh, racionalizovanější. A to má dopad na to, jak, nebo co tyto organizace výrobců vlastně dělají a jak jsou smluvně vázané s dalšími členy potravinářského řetězce. Nadnárodních družstev je prakticky málo, to přeskočím. A potom jsme zjistili, že důležitá je kvalita vedení existuje dobrá vazba mezi kvalitou eh, vedení. Jestli eh, představenstvo tvoří profesionální manažeři, tedy a úspěchem, a eh, tedy dobrými výsledky družstev. Potom je také důležité, aby legislativa o družstvech byla hodně flexibilní, to znamená, aby nepopisovala, co by, mělo, co by to mělo být a jak by se to družstvo mělo chovat to neumožňuje eh, družstvům eh, flexibilně reagovat na změny na trhu. Potom se z toho stávají silné organizace. Tak teď už kvůli času přeskočím několik slajdů. Tady jsem chtěl um, zkombinovat dva slajdy. Tady, tady mám tenhle slide, to je tržní podíl družstev ve všech členských státech a to jsou ty, ty modré eh, sloupce. A potom jsem se zabýval organizovaností v eh, oblasti eh, ovoce a zeleniny. A vidím, že ta organizovanost v oblasti ovoce a zeleniny, pokud jde o hodnotu výrobků, které se prodávají, je větší než průměrném družstvu. A to je tedy ukázatel toho, jak být úspěšný, pokud máte tolik zemědělců v takovém eh, vysokém podílu. A pokud se tam tolik eh, výrobků prodává, takové procento výroby prodává v tom sektoru, eh, tak je tam situace, kdy organizace výrobců potom jsou silné a důležité. Ne je to stejné v každé zemi. Některé země jsou trochu silnější, některé jsou eh, trochu slabší, ale v průměru ta organizovanost je docela úspěšná. Teď se zaměřím ještě na dvě otázky. Myslím, že eh, už eh, téměř končím s časem. Jednou je zkušenost se stávajícím režimem to čtu z těch eh, všech možných národních hodnocení, které jsou také k dispozici na eh, stránkách Evropské komise a z debat s zástupci eh, průmyslu, zejména z Nizozemska, Belgie, Británie, Irska a Rakouska, Dánska, Německa. To jsou prostě čtyři důležité závěry. Ať hovoříte s kýmkoliv, o tomto systému, tak vždycky jako nejdůležitější z toho vyplyne, že je určitá právní jistota. Na jednu stranu je tady duch legislativy, duch zákona, A když se eh, o tom bavíme mm, na tom řídícím výboru mezi národními úřady a komisí, tak národní úřady zcela jasně mají představu o tom, co eh, bylo míněno, co mělo být v duchu legislativy. A potom, když přijdou auditoři, komise, tak to vykládají jinak ta pravidla. A to, jak říkám, na to si stěžují všichni. Všichni by eh, raději byly, aby existovala větší eh, koordinace mezi eh, tedy zákonodárci a ostatními. Outsourcing v podstatě znamená, jaká součást té aktivity může být předána jiné typy orga, jinému typu organizace. Jsou tady určitá pravidla a musíme uznat, že ty organizace výrobců to jsou podniky, které se vyvíjejí, mění své strategie, mají konkrétní uh, smluvní vztahy s dalšími firmami v potravinářském řetězci a opravdu závisí na to, jak uh, pojmeme ty eh, výrobcovské organizace. Některé jsou spíš takové vyjednávací, ty jsou prostě proto, aby eh, se eh, združila vyjednávací síla. A potom jsou tady spíš takové ty družstevní typy, které opravdu obchodují s těmi produkty samotnými, nakládají s nimi. Pro ty outsourcing není problém. Ale pokud máte organizaci, která víceméně akorát dělá tu marketingovou část, ale tu realizaci předává někomu jinému, tak tyto organizace naraží na problémy s eh, pravidly o outsourcingu. Já vím, že v té třetí věci je tady eh, eh, spíš přání oce myšlenky. Ohledně propagace těch eh, nadnárodních organizací. A to nebude příliš eh, snadné. Transnacionalizace družstev eh, je tedy... A já už opravdu končím. To je obtížná. A, a potom poslední věc. Ekologická opatření jsou velmi podrobná a ten efekt není úplně jasný. Takže teď už to zakončím několika doporučeními klíčovými. To klíčové doporučení je uznit, uznat, že ten systém pro podporu organizací výrobců je velice efektivní. Já jsem zjistil bez eh, zástupci průmyslu a národních úřadů, že není třeba nových pravidel, ale je třeba eh, zajistit větší právní jistotu a, a jasnost toho, co je, povinné, eh, tedy co je povolené a co ne. Pokud eh, se má něco změnit, je třeba podporovat více eh, lidský kapitál, investice, organizační podporu a pomoc. A poslední věc, a to nebudu rozvádět, že to, co je eh, povoleno a co nepovoleno podle pravidel hospodářské soutěže, tak tam by úřady hospodářské soutěže měly určitě dávat větší jistotu ohledně toho, co je povoleno mezi výrobci organizací a co, organizacemi výrobců a co už ne. Takže s tímto vám vracím slovo, pane předsedo. Bardzo děkuji, tyle, já tyle. Děkuji. A nyní bych prosil naše další hosty o prezentaci. Chvíličku počkáme.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 tutti, ripeto. Grazie per l'invito e ringrazio gli organizzatori. Děkuji mnohokrát všem za pozvání, děkuji, že jste zorganizovali toto setkání a že tím podněcujete tuto důležitou diskusi o zelení ovoci, což je důležité pro celou Evropu. Jmenuji se Diano Trentini, Luciano Trentini, jsem předseda AREFL což je Združení evropských regionů vyrábějících ovoce a zeleninu. Eh, Vyrábujeme vlastně nebo združujeme 45 veškeré výroby v této oblasti v Evropě. Eh, patřím tedy ke struktuře, která se zaobírá také službami pro ovoce a zeleninu a zastupujeme 14 ovoce a zeleniny v Itálii. A nyní e, k struktuře mé prezentace nejprve kontext, některé návrhy a potom e, myšlenky, které by bylo možno rozpracovat a kterým, kterým bychom měli věnovat větší pozornost. Nejprve se jedná o ovoce zeleninu v celém světě, potom v 27 člených, členských státech Evropské unie, dovozy, vývozy čerstvého ovoce a zeleniny, v EU role výrobních organizací a jejich svazů. To je nesmírně důležitý bod, zejména pro Jižní Evropu ovoce zelenina v Jižní Evropě, výrobní skupiny, které jsou mimořádného významu. Mm, rozvoj eh, la regola che abbiamo sia buona, che non vada cambiata. Vím, k tomu se ještě vrátím. Pravidla, která máme, jsou dobrá ale možná by bylo mm, záhodno zlepšit ještě některé aspekty. Jedná se o specifika jednotlivých eh, produktů, zlepšení konkurenceschopnosti a investic. Podniky v oblasti ovoce a zeleniny také dosahují velkého pokroku role výrobních, výrobních organizací eh, se musí zvýšit, musí existovat lepší operativní programy pro řešení krizí na trhu, které jsme zažili v posledních letech a to vedlo k různým problémům pro výrobu v celé Evropě. A potom se jedná o ekologická témata, nezbytnost inovace, eh, to leží na srdci celému sektoru, transparentnost trhu a samozřejmě ochrana produktů ovoce a zeleniny v Evropě a jak um, to může být integrováno do celkové, politiky, celkové společné zemědělské politiky. Já se budu snažit to projít rychle, abych dodržel čas a abych umožnil diskusi k tomuto tématu. Rád bych však připomněl, že 70% ovoce a zeleniny pochází z Evropy. Jiné země eh, zaznamenávají také rychlý rozvoj Evropa má velké konkurenty eh, pocházející z Afriky. Afrika už dosáhla 14%, Jižní Amerika 16% výroby a už to tady zaznělo. Logistika vlastně zblížila trhy. To znamená, že evropský producent je vystaven konkurenci jiných eh, zemí. Tyto údaje ukazují, že produkce ovoce a zeleniny dnes se soustředí především na Jižní Evropu. Španělsko a Itálie dohromady mají 50 evropské produkce, Řecko a Francie eh, dohromady 15 až 16 pak Rumunsko celkem 75 v celkové hodnotě činí obrat 55 miliard za ovoce a zeleninu. Tady máte dva grafy, nejedná se o poslední roky, ale o roky 2000 až 2007, což bylo nesmírně důležité pro rozvoj produkce ovoce a zeleniny. Tady došlo k nástupu vývozu a dovozu v 15 členských státech. Potom došlo k velkému zvýšení vývozu ve srovnání s dovozem zejména v rostlinných produktech, ale stejný vývoj zaznamenáváme také v množství hodnotě ovoce. To znamená, že Evropa vykazuje určitá specifika, co se týče produkce. Proto se nejenom dováží, to souvisí se sezónní výrobou, se sezónní produkcí z, produkcí pardon, z jižních států, kde jsou dovozy z nich velice důležité, ale jedná se také o kvalitu produktu, kde můžeme skutečně zaujmout vedoucí pozici na světovém trhu. Pak bych se rád zaobíral hodnotou produkce ovoce a zeleniny. Jedna. Já jsem se soustředil eh, zejména na Mm, to označení chráněné původu eh, zhruba eh, se na trhu obchoduje s 25 miliony a v Jižní Evropě je to 170 této celkové částky. Eh, či těch 70%, které jste viděli v předešlém grafu, se odráží i zde, ale je třeba analyzovat ještě další bod a tady souhlasím s předřečníkem. Velikost podniků v Evropě. V Jižní Evropě je 47 milionů v eurech, to je hodnota výrobních organizací v severní Evropě a 10 milionů najdeme v producentských organizacích v Jižní Evropě. Tady vidíte, že existuje obrovský rozdíl v řádové velikosti výrobních organ, producentských organizací. Na jihu je to tedy pětkrát méně. Jsou pětkrát menší tyto organizace než na severu. A to vede k roztříštění trhu a může to být korigováno pouze tím, že se vytvoří systém mm, výrobních organizací, mm, který vlastně započal. Proto se <clears throat> musíme podívat na perspektivu tohoto sektoru. Tady vidíme nejnovější čísla komise, jak vypadá <clears throat> vývoj producentských organizací. 1640 3, 83% eh, na jihu. Tady jsme viděli, na rozdíl od severní Evropy, že nemá smysl, aby pro mm, tyto, tato združení nebo producentské organizace byly příliš malé. třeba se slučovat, aby se obstálo na světových trzích. Potom existuje další důležité číslo související se svazy producentských organizací. Máme příliš mnoho producentských organizací a proto je třeba, aby se tyto slučovaly. Máme 62 eh, svazů producentských organizací a 71 z nich je v Jižní Evropě. Což znovu vlastně potruje aspekt, který už jsem zmínil, eh, že třeba tady vytvořit slučování a strukturu. Vícekrát jsme slyšeli, že komise chce dosáhnout 60 mm, zahranické produkce a produkce ovoce a zeleniny. Už se tomu blížíme, vlastně ta čísla na to ukazují, ale toto číslo by bylo možno ještě zvýšit. Podíváme-li se na to. že máme celou řadu operačních programů, 367 tisíc programů, ale eh, méně je jich v Jižní Evropě. A kdyby došlo k slučování producentských organizací, bylo by možno dosáhnout i ta čísla, které zadala komise. Pak tady máme ještě další zajímavý aspekt. 323 tisíc producentských organizací je na jihu a 367 850 celkově na evropské úrovni. To znamená, že 40 zemědělských podniků v Evropě To je pozitivní, protože máme také hodně, zeměděl, hodně mladých zemědělců věnujících se ovoci a zeleniny. I když země, počet zemědělských podniků v Jižní Evropě se snížil, protože tam jsou producenti poměrně staří. Tady vidíte ve Španělsku producentská organizace 595, Hmm, tady by bylo třeba korigovat to číslo, protože je to příliš mnoho příliš malých producentských organizací. A když se bude dodržovat nařízení, a my jsme řekli, že to chceme, je třeba zvětšovat tyto producentské organizace. Země, které přistoupily, musí mít možnost slučovat se i s jinými státy E, tak, aby se mohli rychle přiblížit systému, rychleji, než tomu bylo v minulosti. Mm, myslím si, že je velice důležité pracovat na tom, aby eh, hm, to nařízení o ovoci a zelenině se rozvíjelo dál, protože prostřednictvím producentských organizací je možno vstoupit do přímého kontaktu s trhy. Tady ten systém jde ze zdola nahoru, eh, jde to od producentských organizací s financováním těchto aktivit. Eh, existují i na nařízení ehm, zabývající se spíše zachováním statutu quo. To tedy znamená, že musíme podpořit a dále rozvíjet politiku kvality, ekologický aspekt. Tady hovořím o integrované produkci, bioprodukci. To mm, může vést k růstu trhu, protože v Evropě se zemědělství soustředí Ehm, také na aspekty zdraví a ehm, bezpečnosti v oblasti potravin. Ehm, musíme se soustředit na kvalitní nabídku a to je důležité i pro další spolupráci s velkou obchodem. Mm, operativně hleděno se musíme samozřejmě snažit zůstat konkurenceschopní. Jedná se o kvalitu, to znamená, musíme mít také dostatečně kvalifikované pracovní síly. Je třeba mm, podněcovat inovace a tady se jedná hlavně o ochranu životního prostředí. Ke konkurenceschopnosti podíváme-li se na nejrůznější členské státy EU, um, mají kaž- samozřejmě svá specifika a své aspekty a je třeba, aby tady došlo k přizpůsobení jednotlivým zemím. Není nezbytné udržovat negativní seznamy. Existuje tady celkový rámec, který by komise měla vytvořit pro mm, nejrůznější státy. Je třeba vlastně využít síly specifik jednotlivých států a e, třeba umožnit zemí, které jsou, zemím, které jsou ještě méně přidrženy, aby se mohly lépe organizovat a strukturovat, abychom mohli e, společně zrůstat e, v souvislosti s tímto řádem pro ovoce a zeleninu. Tam, kde je organizace příliš nízká, bylo by třeba umožnit postupný přechod, protože pro některé státy je nemožné, aby prostě začínali od nuly a byli schopni uvádět okamžitě produkt na trh. Tady musí existovat jaksi postupný eh, fázovaný proces eh, s postupným zohledňováním ekologie, soustředění nabídky a je třeba, aby docházelo také k postupnému financování, aby se mohly producentské organizace v tomto smyslu rozvíjet není dobré mít příliš mnoho producentských organizací, potom ty potom nemají šanci přežít na trhu. Proto je třeba, aby tady existovalo 60% spolufinancování pro operativní programy a pro producentské organizace s nařízením 543 byly poněkud postiženy, co se týče jejich aktivit. A je třeba snažit se o jakési očištění této situace. Role producentů musí být posílena. Aby bylo vůbec možno uvést produkty na trh, pak se jedná o vztahy mezi velkoobchodem obchodem a producenty. Jedná se o společné možnosti uvádění produktů na trh, výzkum, vývoj a zvládání krizí na trhu. To jsou nesmírně důležité aspekty pro další rozvoj. Důležitým tématem pro jižní Evropu je eh, nutnost uznání producentských organizací. A potom je třeba zvládat krize, to je nesmírně důležité. Já si myslím, že jsou dva druhy krizi, krize, konjunkturální krize, které je možno zvládnout operačními pro, pro, programy pro specifické produkty. V současném nařízení vidíme, že 1% je nedostačující pro vyřešení tohoto problému. je třeba vytvořit mechanismus eh, umožňující rychlou reakci a mm, výrobcům v Jižní Evropě pomoci, aby nedošlo ke ztrátám v produkci. To jsme zažili zejména v zemích eh, majících produkty podlehající rychlé zkáze, jako jsou melouny, broskve, rajčata a tak dále. Ty lze mm, špatně skladovat a proto tady je zapotřebí rychlých reakcí. Protože toto ovoce a zelenina podlehá zkáze rychle. A teď se vrátím k tomu, co mi leží na srdci nejvíce No to je ta vzájemnost, to znamená, uznané producenské organizace mohou lépe zvládat krize. Měla by existovat možnost aby bylo možno stáhnout produkt okamžitě z trhu. Eh, viděli jsme to na příkladě embargu, embarga s Ruskem. Eh, protože tady, když se okamžitě nereaguje, Eh, vznikají velká eh, rizika a není možné eh, dostatečně využívat disponibilní zdroje. Musíme také mít možnost přizpůsobovat cenové seznamy tak, aby producenti nemuseli stahovat své produkty, protože samozřejmě producenti musí být schopni vystavit, podstoupit určité riziko. To je vždycky lepší, než produkty okamžitě stahovat je třeba eh, nalézt mechanismus, který umožní chránit výrobce. Eh, musíme ale také mm, počítat Eh, s ochranou eh, produktů, co se týče pojištění, pojišťování i co se týče obchodování na trhu, protože velice často se říká, ano, produkty se mají uvádět na trh i na vzdálené trhy, ale to jsme viděli například v Číně, a ve vyjednávání TTIPu eh, tyto vzdálené trhy, zejména v nových zemích, tady neexistuje žádné zajištění pladeb aby ty produkty se po té přepravě jedno, jednoměsíční také dostali na místo určení. Tady musí být ochrana produktů, které jsou zasílány do vzdálených zemí. Potom tady máme také obcho- krize v obchodě, mm, eh, zkreslova, či mm, mm, zhoršování trhu na základě klesajících cen, nezbyt nutnost ehm, realizovat bezprostřední opatření, to jsme viděli v případě ruského embarga, to jsou potom samozřejmě záležitosti, které se musí odvíjet z, operativních, z operačních programů. Zdroje nebudou dostačující pro zvládání takových krizí, ale tady bych rád zopakoval, že je třeba rychlého zásahu, rychlé reakce, a zjednodušení a byrokracie protože jinak budou konfrontovány členské státy s potížemi. Eh, blížím se k závěru. Bezplatné odevzdávání produktů ukázalo pozitivní efekt, ale musí se to plánovat. Eh, čerstvé výrobky podlehající rychlé zkáze Eh, potřebují také umožnění průmyslového zpracování takových produktů, aby producenské organizace a ty organizace, které stahují produkty z trhu, měly možnost tyto produkty dále zpracovat i v případě, že to není zrovna čerstvé. Viděli jsme, že eh, tady došlo k nástupu od pěti do, na 10%, protože tady byly potíže s tím bezplatným odbytem a myslím si, že by bylo třeba, pardon, dostat se z pěti na deset, zatím je to deset na procent. a je třeba ve společné organizaci zemědělského trhu dbát na zlepšení této situace. A nyní eh, k propagaci a podpořování, podpoře odbytu. Dnes máme nové nařízení, my jsme velice spokojeni s novými zdroji eh, pro podporu odbytu, eh, protože to má zásadní význam. Také je nesmírně důležité snažit se o zvyšování kvality. To jsou ty ochranné známky původu. To je důležité proto, aby takové produkty byly, se dostaly do povědomí veřejnosti. posud se toho mnoho neudálo v této oblasti. A ještě bych se rád zmínil o jednom bodu. A to je problém nových zemí, do nich chceme vyvážet naše produkty. Čína, Větnam. Podle mého názoru tady musí docházet ke specifickým opatřením podpory eh, vývozu těchto produktů. Často existují produkty na trhu, protože takový produkt není vůbec známý. A tady je třeba realizovat respektivní opatření. Teď bych chtěl hovořit ještě o program na školách. Ten musí být samozřejmě rozvíjen dál, na tom se musí pracovat dál. To nebude spojeno s dalšími projekty. Tady se jedná o zvládání logistiky a zohledňování specifiky jednotlivých produktů. Samozřejmě musíme Mm, postoupit dostáčnou informaci na školách. Trh musí být transparentní. Monitorovací eh, místo pro trh je důležitý, protože jak už jsme viděli, důležité znát konkrétně aktuální čísla, čísla pro zvládání potíží na trhu. Je třeba možnost eh, také skloubení produkce ovoce a zeleniny a zároveň ochrany rostlin. Evropa by měla eh, tento bod zohlednit i na základě bilaterálních jednání, když budou existovat bilaterální dohody, bilaterální dohody Eh, je třeba je zohlednit, ale zároveň tady musí dojít k určité centralizaci. Eh, Evropa, mm, Evropská unie musí pěstovat vztahy jak s evropskými producentemi, tak k zeměmi, které do, se zeměmi, které dováží, ale se zeměmi, které vyváží. Rovněž musí tady existovat nějaké centrální hlavní směry. A potom vám předám text, dostanete ho k dispozici a toto je poslední obrázek a pak se chopí slova Žak, který mm, vlastně osloví ta další témata. Máme tady několik nařízení sledujících celný, stejný cíl bezpečnost potravin, eko, ochrana ekologie, ochrana venkovského prostoru. To jsou cíle nařízení a my se musíme pokusit o to, aby tato dvě nařízení byla ještě doplněna. To znamená, aby se co možná nejlépe využívaly zdroje a což by umožnilo úspory, aby se méně vydávalo na operační programy, zejména na ty programy pro producenské organizace. My se totiž domníváme, že tyto operační programy dávají také možnost pro další význam eh, vývoje zemědělství. Děkuji mnohokrát a tím bych skončil. Oui, je vais prendre le relais quelques minutes pour, euh, Já bych během několika minut chtěl zdůraznit body a oblasti, které se nám jeví důležité pro oblast ovoce, zelenina a strategie vývoje a také pro operační programy. Jedná se především o ekologické, ekologická opatření. Tady máme několik aspektů. Rád bych připomněl, že od roku 2007 v oblasti ovoce a zeleniny v rámci těchto opatření byla zaváděna také opatření na ochranu životního prostředí. A dále bych rád zdůraznil závislost našeho sektoru. Jednak na výrobě, jednak na spotřebě a také eh, na klimatických změnách. Změna klimatu ovlivňuje eh, jak eh, produkci, tak spotřebu. A moc vlastně tady podleháme té dynamice změny klimatu. A důsledkem je, že v jižních státech dochází k daleko delším obdobím horka a sucha, ale také potom k náhlým a velice prudkým dešťům zase na severu Evropy a to mm, způsobuje ekologické a přírodní katastrofy. Čili e, změna klimatu je výzvou pro producenty ovoce a zeleniny, ale má také negativní dopad na kvalitu a mm, na kvalitu našich produktů tady bude zapotřebí výzkumu a inovací, aby bylo možné lepší přizpůsobování, přizpůsobování klimatickým změnám. E, já bych si přál, a tady navazuji na prvního předřečníka, že e, samozřejmě by mělo doš, dojít k udržení těch 10% do operačních programů, ale mít také otevřené a příčné inovační programy. E, a jedním z těchto aspektů faktů je, že v oblasti informačních programů eh, eh, se počítá pouze s, eh, s přidruženými programy, ale já si myslím, že ekologické, ekologická opatření by měla být plně pokryta prostředky, které jdou do operačních programů. Víme, že producenty, vč, producenti, včetně eh, spotřebitelů tady ztrácí 20, 25 eh, až 50 eh, Proto je mm, nejcentrálnějším bodem inovace této oblasti zejména pro permanentní přizpůsobování produkce poptávce a Eh, Konkurence schopnost sektoru, to jistě nikoho nepřekvapí, když řeknu, že tento sektor trpí zkreslováním trhu, nelekální, nekalé soutěži z třetích států a to jsou eh, samozřejmě všechno také oblasti, které se týkají těch netarifních produktů a je třeba aby se samozřejmě zlepšovala kvalita a zároveň poskutovat, poskytovat širší nabídku a přizpůsobovat jí poptávce spotřebitelů. A proto v této oblasti by výzkum mohl přinést novou pestrost produktů, ale také se zohledněním trvale udržitelných mm, mm, aspektů i co do způsobu moderního stylu života spotřebitelů. My jsme vytvořili s Freshfellem, což je eh, taková sesterská organizace, Eh, jsme vytvořili to, čemu se říká task force, čili task force pracovní skupinu, eh, která v rámci horizontálního programu 2020 eh, se zaobírá právě těmito aspekty v sektoru ovoce a zelenina. Teď se dostávám k závěru. Body, které bychom chtěli obzvláště zdůraznit v závěru, jako klíčové skutečně, Víte, že je to zejména stimulace spotřeby, podněcování ke spotřebě. Za pět, deset let Eh, monitoring Fresh. Za posledních pět až deset let monet eh, Fresh ukazoval, že jsme přišli o méně než 18 spotřeby ovoce a zeleniny v Evropě a to je skutečně veliké číslo. To znamená, je potřeba zlepšit tyto situaci eh, zlep prostřednictvím těch programů na školách, osvětou spotřebitelů, zejména mladých. To je zásadní pro budoucí situaci v sektoru ovoce a zeleniny je třeba také podporovat vývoz do třetích států ve snaze aplikovat zásadu vzájemnosti a usnadnit či škrtnout ty fitosanitární bariéry anebo celní poplatky. Pro nás je zásadní udržení společné organizace zemědělských trhů, protože jak už na to poukázal pan Trentini, je to samozřejmě přímo orientováno na trh, na producenty, or, organizace producentů, eh, kteří žijí se vlastně z toho, jak vypadá situace na trhu velice často jsou znevýhodněni situacemi buď kon, konjunkturálními a strukturálními krizemi, eh, kterými trpí eh, náš sektor. Děkuji vám za pozornost. Bardzo dziękuję za wyjątkowe Děkuji za mimořádně obsáhlé prezentace. My jsme si mohli dovolit je eh, vyslechnout eh, v úplnosti, eh, což je zvláštní, protože ne, obvykle nám vždycky chybí čas. No, jde o velmi důležité věci poněvadž eh, se zde hovoří o podmínkách. A jako první teď promluví pan poslanec z pravodaje, pan poslanec Melo. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, tady byla řeč o situaci na severu Evropy, zejména tady v oblasti ovocnářství a zelenářství. A já musím říct, že jde o studie, které jsou pro nás velmi důležité. Já mm, osobně také eh, to považuji za důležité, poněvadž eh, sepisuji právě zprávu o situaci v ovocnářství a zelinářství, čili tyto studie pro mě budou velmi důležité a užitečné. Já bych tady měl mnoho nových otázek, ale eh, já bych se eh, jenom tedy eh, zastavil u některých. U toho prvního řečníka ta doporučení jsou jasná. A sice, že tedy producenti zejména v severní Evropě si žádají, volají po Eh, zjednodušení pravidel. Takže otázka je, jak je lze zjednodušit, aniž by došlo eh, k jejich změně. A další bod. Byly tady popisovány eh, rámcové podmínky, rámcové podmínky pro producenty na severu i na jihu Evropy. A Zdá se, že eh, nyní eh, existuje poměrně menší počet eh, organizací producentů, ale postupně narůstají, tedy zvětšují se. To by mě zajímalo, tedy jak to souvisí s investicemi do produkce ovoce a zeleniny. Takže jaký je tedy souvislost eh, s zvětšováním těchto organizací? V současné době máme eh, v Evropě eh, poměrně málo mladých producentů, spíše jsou to lidé starší. A tak to je na jihu a zvláštní je, že to tež eh, se dá říci o eh, Británii, to je Španělsko, Portugalsko ehm, a eh, Německo a dokonce také Bulharsko a Velká Británie. Tady vlastně na každého producenta pod 25 let je na 20 starších než 55 let. A e, v Polsku je to jedna ku třem. Samozřejmě e, Rakousko, Německo, Polsko je na tom lépe než zbytek Evropy. Nicméně e, to stárnutí zemědělců, ovocnářů, zelinářů je evidentní. To znamená, že musíme nějakým způsobem motivovat mladé farmáře, poněvadž těch je velmi málo. Dáš druhý prezentátor se zmínil o jihu Evropy a o severu Afriky. Čili tam je, je rozdíl mezi eh, Afrikou a eh, Evropou, tím, že v Africe je tedy eh, více sklizní během jedné sezóny, více sklizní než v Evropě. A mě by zajímalo, jaký dopad budou mít v tomto ohledu rozhodnutí, která se přijímají na organizace producentů. Čili mě tady, tady zajímá také vztah mezi producenty a distribučními kanály, protože eh, právě ta distribuce je často zmonopolizovaná, eh, což eh, může odrazovat producenty, kteří se chtějí také uplatnit na trhu. Čili nebylo by na čase tady uvažovat o politických opatřeních, která by vyřešila tento vztah mezi výrobci a distributory, tak aby tedy producenti eh, mohli eh, volně prodávat, aniž by jim s nimi tedy ty distribuční kanály manipulovali na základě své monopolní síly. A k celkovému řízení producentských organizací. Eh, tito producenti eh, uzavřou jakási společenství, jakási organizace a ty organizace potom musí fungovat na komerční bázi, čili musí prodávat. Přičemž eh, ti větší producenti eh, raději mm, eh, fungují na vlastní pěst, nepřidávají se tedy k těm organizacím a to znamená, že si mohou počínat profesionálně, čili tito producenti, zejména v některých oblastech se vyskytující, potom eh, eh, nemají důvod vstupovat do těchto organizací. Otázka je, jestli bychom tyto organizace mohli nějak zatraktivnit tím, že by eh, dodávali producentům, členům konkurenceschopnosti. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno v souvislosti eh, s potřebou vybudovat takovou efektivnější síť producentských organizací. Ale eh, je jasné, že situace je jiná na severu Evropy a na jihu Evropy. Pokud se týče distribuce, Také bychom mohli eh, stimulovat eh, jejich činnost tím, že budeme eh, propagovat ovoce a zeleninu, aby se tady zvýšila spotřeba. Samozřejmě potřebujeme tady také produkci, která je dostatečně účinná a efektivní. A mm, pak je tady ještě řeč o krizi. otázka je, jestli tedy k krizím a ke zvládání krizí můžete říci eh, něco konkrétnějšího. A děkuji vám za prezentace. Děkuji. Už eh, vidím, jak ta zpráva se bohatce rozvíje. Pan eh, poslanec Glezos. Αρκετά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Já děkuji za velmi zajímavé vysvětlení, které jsme si mohli vyslechnout. Nicméně eh, tady eh, vznikají dva problémy. Za prvé jde o producenta. Eh, ten očekává, že bude-li organizován tak v té organizaci narazí na spoustu svých eh, rivalů či konkurentů, ale v každém případě jsou to ty velké kartely, které stojí proti producentům a ty malé se snaží ždímat. Jakou pozici eh, v této věci zastává komise a náš parlament? vzhledem tedy k problematice, kterou je třeba vyřešit. To byla moje první otázka. Dále na producenta navazuje distributor, který se tedy pěkně navalí. A už je zjištěno, že vlastně eh, mezi tím producentem a spotřebitelem je právě tento distributor, eh, který, eh, jeho zisky jsou tedy opravdu úžasné, úžasně vysoké. V Řecku jsme momentálně ve fázi takového lednového oteplení, to je běžné. A kvetou nám mandloně. A teď eh, se musíme tedy ptát, jak to vlastně bude vypadat. Protože tady eh, skutečně je třeba také se více zamyslet nad dopady klimatických změn. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, labai ačiū už pristatymą. Děkuji vám za prezentaci, která byla velmi zajímavá i užitečná. Je zevně, že jste experty eh, ve svých oborech. Já jsem z Litvy a tam je organizace zemědělců Eh, velmi eh, malá, protože za sovětských dob eh, ta organizovanost byla nucená, no a mnozí, když se ohlížejí za tedy směrem do minulosti, hm, tak prostě takové to spojování, organizování vnímají negativně. Bylo řečeno, že eh, spotřeba ovoce a zeleniny v Evropě spadla o 18%. A mě by zajímalo, proč. Co může být zatím? Náš první řečník hovořil o producentech a spolupráci mezi nimi. Jaká je adekvátní úroveň eh, eh, kooperace? Eh, mělo by se to týkat pouze prvovýroby, anebo eh, by eh, měla být v celém tom řetězci, včetně malou obchodu, tak aby zisky byly rozděleny rovnoměrněji. Také říkáte, že producenské organizace rostou, čili jsou to organizace o více členech není Eh, existují nějaké statistiky, kde je tento trend nejsilnější, kde ta organizovanost je vyšší, nebo spíše tam, kde ta organizovanost je slabší? Eh, bez ohledu na to, o jaké se my hovoříme, důležité je, aby ten dodavatelský řetězec byl organizován správně, férově. Myslíte si, že je vhodné přistoupit k závazné regulaci eh, úpravy eh, tedy mezi všemi účastníky tohoto řetězce? Pan Castro? Ano, děkuji. Eh, především blahopřeji našim hostům, kteří zcela jasně nám představili rámec, ve kterém jsou jasné šance, problémy, příležitosti pro toto, tento zemědělský sektor. Problémy víme, to je ruské embargo, to se týkalo eh, zejména ovoce a zeleniny a nadále máme eh, potíže se spravedlivým eh, rozdělováním zdrojů komise. A moje otázka je stručná. vycházeje eh, z toho, co zde bylo řečeno a z toho, jaké vidíme výsledky, eh, je jasné, eh, že situace se zlepšuje. Situace je trošku jiná na severu i na jihu, ale organizace zemědělského trhu je lepší, než byla, i když to možná nejde vpřed tak rychle, jak by mohlo. Ptám se nyní, myslíte si, že Eh, ta eh, organizace zemědělských trhů eh, by měla být reformována, nebo jakým směrem by to mělo dále jít. Já si dovedu představit, že by to celé mohlo fungovat sice lépe, ale není třeba sahat k radikálním reformám. Pan Dorfman. Ano, já mohu pos potvrdit to, co řekl Paulo de Castro. Já taky myslím, že nějaká zásadní reforma v sektoru nutná není, ale eh, měl bych eh, konkrétní otázku na pana Trentinyho. Co se týče eh, krizového řízení, zde jste poněkud skeptický ke schopnosti Eh, organizací producentů vyrovnávat se s krizemi politickými, ekonomickými, jakýmikoliv. Já to vidím optimističtěji. Podle mého existují producentské organizace, eh, které se s takovými krizemi dokážou vyrovnat, ovšem neplatí to pro všechny eh, také když se podíváme na programy a jejich financování, tak je třeba rozlišovat mezi organizacemi, které jsou schopny reagovat, poněvadž mají také zásoby a také třeba umí zpracovávat produkty, poněvadž eh, zejména v ovocnářství je nutné stáhnout eh, přebytečné produkty z trhu a zpracovat je a já si myslím, že eh, zatěžovat to nějakými eh, dalšími eh, daněmi, to myslím není dobré. No a také rozdávat produkty, to také není žádné řešení. A ještě jedna poznámka. Pokud provádíme reformy, je třeba dbát také na ochranu životního prostředí, což by měla být priorita. Používá se totiž eh, mnoho eh, projekt, produktů proti škůdcům a samozřejmě eh, to, tady je třeba se zaměřovat na dopady. My máme řadu studií, ten takzvaný Integrated Pass Management, Čili eh, toto, eh, pokud budeme slát k reformě, tak právě na toto bychom se měli soustředit. Děkuji, pan poslanec, eh, paní poslankyně Blajer. Děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji řečníkům za příspěvky. A domnívám se, že bychom měli nezapomínat, eh, proč jsme tady eh, byli proto, aby vznikaly organizace producentů. No prostě proto, aby jim to zajistilo příjmy. A já eh, bych chtěla vědět, jak by bylo možné lépe upravit vztahy mezi producenty a distributory. Eh, možná, že eh, by se daly změnit podmínky a aby se dosáhlo větší eh, rovnováhy ve vztazích producent-distributor ve všech těchto organizacích. V roce 2011 jsme měli krizi E. coli, teď je, je to na pořadu ruské embargo, to byly významné krize, čili Tady eh, je sice situace různá v jednotlivých členských zemích, ale postiženy trhy byly. A teď nevím, jestli je možné nějakým způsobem eh, sanovat škody na tom trhu a vůbec celý ten trh je možné třeba nějakým způsobem přepracovat tu organizaci společného trhu. Nevím. No, eh, možná, že by asi nebylo správné úplně říkat, že eh, ti, kteří nejsou organizováni v družstvech nebo něčem podobném, takže nejsou organizováni vůbec. Oni mohou mít eh, svoje nějaké, řekněme, distribuční organizace. Já myslím, že v podstatě jde o to, eh, aby se celý tento sektor propojil v omezování dopadů krize. A také pokud se týče eh, klesající spotřeby ovoce a zeleniny, tak tady to je třeba eh, vyřešit, eh, protože tady, tady máme ještě debatu k příslušnému nařízení. Bastian. Tak především bych chtěl eh, poblahopřát eh, našim panelistům, eh, neboť se jim podařilo prezentovat zajímavé informace, které nás jistě obohacují. Otevření hranic a omezení celních problémů v nákladní dopravě. No, to, co říkal pan Melo, tak z toho vyplývá, že máme eh, mnoho druhů ovoce a zeleniny, které eh, se produkují eh, v severní Africe časově souběžně s Evropou. Ale samozřejmě tam jsou poněkud jiné společenské podmínky, čili celkově ty podmínky jsou velmi odlišné my v Evropě máme samozřejmě požadavky také na pracovní podmínky a tak dále. A to jsou věci, které v Africe určitě nejsou. A toto se dá zajisté považovat za nekalou konkurenci. Tam se produkuje za eh, horších podmínek a to naše producenské eh, organizace staví před velké problémy. No a tady to způsobuje velké problémy, zejména mládeži. Já jsem z Valencie a u nás tady ovocnářství a zelinářství je velmi významné a je opravdu e, znepokojivé eh, vidět eh, ty dlouhé lány opuštěných polí a sadů. Čili tím, tím, že eh, tady je eh, více eh, možností importu, to mě znepokojuje. Pan poslanec Penty. Penter, pardon. Děkuji. Já bych rád také poděkoval všem třem řečníkům za jejich prezentace. Váš výzkum se týká období před rokem 2014. Proběhla ovšem reforma společné zemědělské politiky a, a společná organizace trhu s ovocem a zařeninou se také změnila. A teď se mohou sestavovat tedy organizace výrobců, spojovat. a to jim umožňuje být ještě silnější ve vyjednávání. Co byste řekl o dopadu e, reformy z roku 2014? Děkuji a nyní eh, poprosím zástupce komise, pane, pana Šapse. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za ty velmi zajímavé eh, studie o ovocnářství a zelenářství. Jak víte, my se zabýváme velice pečlivě dopady implementace eh, reformy z roku 2007. A nepřekvapí, že nakonec se zabýváme podobnými docházíme podobným závěrům jako eh, ty dvě studie. Pro nás eh, ten sektor je velice důležitý. Mm pro evropské zemědělství. Jedná se o sektor velmi dynamický, kde došlo k rozsáhlému vývoji ve všech směrech, nejenom směrem k korporatizaci. a organizovanosti produkce, ale eh, zejména v tom, jak ty eh, výrobky se v různých ženských státech uvádějí na trh. My považujeme za dobré, že nárůst družstevnictví eh, roste, jak studie potvrzují. Možná, že je to slabé, až příliš slabé v některých ohledech, ale každopádně a celkový stupeň organizovanosti roste. A to je velmi důležité. Dalším prvkem je, že eh, některé ty eh, finanční podpory prostřednictvím programu dostávacího systému eh, se tedy dopadají, dobře, dopadají na úrovnou půdu. Například ekologická opatření představují asi 20% veškerých našich výdajů. Což je mm, dobré Možná, že to není dostatečně implementováno. Mohli bychom to dělat více, ale myslím, že je to velice důležitý aspekt eh, toho eh, stávajícího systému. Z našeho pohledu tam ty hlavní věci jsou složitost systému a všechno, co eh, souvisí tedy s tím právním prostředím. Tento eh, konkrétní aspekt tedy eh, zdůraznil eh, komisař Hogan a a budeme ještě dělat takové celkové posouzení a úpravu situace prostřednictvím aktu z přenesené pravomoci během tohoto roku. Nejsme schopni tady vyřešit všechny problémy ale myslím si, že existuje dobrý způsob, jak konsolidovat stávající právní rámec do čitelnější a méně složité podoby. Toto doporučení, eh, která jsme mi předložili, ta, která zde projednáváme dnes, a ta, která přijdou eh, v nadcházejících eh, letech, eh, doporučuji, doplnila to, co řada členské státy požadují v podobě širší revize takže regulace trhu, toho tržního, rámce tržní regulace. a nakonec v roce 2018 budeme tedy schopni něco takového předložit. Budeme se tedy zabývat tím, co bude možné učinit v oblasti ovocnářství a zelenářství. Trochu naléhavější jsou tady Asi víte, že výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, se eh, zabýval eh, režimem ovocnářským a zelenářským tento týden v pondělí a museli jsme reagovat u některých akčních plánů pro několik členských států, kde jsme se pokusili to omezit, omezit chybovost tedy. A, a členské státy tam zatím přijali tu provedené, to, to, to provedené zjednodušení. Důležité také je to eh, krizové eh, řízení. Všechny nás překvapilo to, co se eh, stalo v minulý rok v letě, když přišlo ruské embargo. Ale myslím, že systém byl schopen v posledních měsících stáhnout více než 600 tisíc tun z trhu v rámci opatření eh, pro dočasnou mimořádnou poporu. Některá eh, ta opatření ještě stále platí a eh, víte, že tohle je věc, kterou se zabýváme. Já bych prostě řekl, že my ve službách komise se velmi těšíme na aktivní účast tady. Rádi se s vámi podělíme o své myšlenky a představy se všemi z vás, eh, kteří eh, chtěli, aby to pokročilo vpřed a těším se na plodnou spolupráci v nadcházejících měsících. Tak teď prosím eh, naše odborníky o reakci, ale velice stručně prosím. Dobrá, mm, děkuji. vážení poslanci, eh, za tyto velice zajímavé a dobré otázky. Nevím, jestli eh, podrobně budu moci zareagovat na všechny. Ale eh, pokusím se zareagovat alespoň na ty hlavní. Tak, kde mi to začínalo? Zejména to, co říkal pan Melo. Jak eh, zjednodušit eh, pravidla, aniž bychom je změnili? Tak to je zajímavá otázka. Samozřejmě nemůžete zjednodušit bez eh, nějakých změn. Není na mě, abych přišel s velice podrobnými změnami nebo náměty na zjednodušení, ale pochopil jsem od národních úřadů, se kterými jsem hovořil a se zástupci průmysl, zejména u ekologických opatření, že jsou tady určité komplikace. A také ze studie Evropské komise jsem pochopil to, která byla eh, vlastně takovým eh, schrnutím národního hodnocení, že ne všechna ta ekologická opatření jsou považována za eh, úplně efektivní. Protože, a já to chápu, protože dnes tam máme eh, spoustu požadavků na eh, kvalitu produktů a na kvalitu procesu a ta, ty přicházejí eh, ze strany malou obchodníků, tedy zákazníků. Máme tady ten globální gap a tak dále. Je tady spousta tlaku na zlepšení globálního ekologického dopadu produkce. Čili eh, tudy se budou moci některá eh, vyjednávání ubírat. Já bych kladl větší eh, důraz na marketing a všechno, co s tím souvisí. Myslím si, že odtud vlastně ten systém vyšel. Jak zlepšit tržní situaci zemědělců? Čili větší důraz na marketing na jednu stranu a na druhou stranu inovace a lidský kapitál. To se dostáváme také k další otázce eh, několika dalších členů. Jak jak dalších poslanců, jak zlepšit ty organizace výrobců. Vzdělávání, eh, školení, eh, technická pomoc, organizační pomoc, to jsou oblasti, ve kterých jakákoliv organizace výrobců bude mít z toho prospěch. To je téma, u kterého bych doporučil zvýšení důrazu. Samozřejmě zemědělci eh, stárnou, zejména eh, tam, kde eh, vysoký podíl zemědělců má nad 50. Je tady jasný trend, že řada z těch statků, to už jsou mm, na částečný úvazek statky, nebo jsou diversifikované a mm, zmizí. A pro ty mladé eh, vzdělávací otázky může být velice důležité. Dávám příklad. V eh, řadě těch eh, podnikatelských škol nebo manažerských škol se prakticky nevěnuje pozornost družstvům. I na naší univerzitě před deseti lety se prakticky nevěnovala pozornost družstvům. Jakoby snad úplně zmizela. Já jsem eh, rád, že se to vrací. A může se to zdůrazňovat mnohem více ve vzdělávacím programu. Prostě to eh, jen tak eh, nezměníte. Já už se omlouvám, musím to ukončit, ale ty přínosy spolupráce v organizacích výrobců jsou důležité. Takže řada otázek tady pořád zaznívá na eh, výrobce. Eh, a já říkám, že organizace pro výrobců jsou velice důležitou součástí trhu a možná budeme muset být trošku kritičtější k velikosti těchto organizací. Buď eh, budeme muset zvýšit limit nebo budeme muset klást větší důraz na eh, organizace výrobců. No a když se dívám na pana předsedu, tak myslím, že už to musím nechat. Prosím. Gracias. Le domande sono tante e stimolanti, in particolare... Tady zazněla celá řada otázek a to je neobyčejně podnětné. Já bych se eh, chtěla zaobírat problémem týkající se do, ze Severní Afriky. Nechám tedy stranou vzájemnost, protože to je pro mě naprosto jasné, ale když jsem připravoval prezentaci, díval jsem se na to, jak se bude obyvatelstvo rozvíjet do roku 2050 a mm, vidíme, že dojde k poklesu obyvatelstva v mnoha zemích. 6,5 miliardů bude 9 miliard do roku 2050, ale jedinou zemí, eh, která eh, zdvojnásobí své obyvatelstvo jediným kontinentem, to je Afrika. 900 milionů a z těch bude 1,8 miliard. No, my jsme pracovali na projektu o Tunisku a Tunisko říkalo, my na Evropu nepohlížíme jako na strategický trh, eh, nýbrž eh, jako strategický trh vidíme africké trhy. Před několika lety jsme čínská rajčata nahlíželi jako veliký problém, eh, protože jsme se báli, že takzvaně vyženou rajčata z Evropy. Eh, v Číně se eh, znásobil počet obyvatel, takže rajčata přestali vyvážet, protože měli dostatek spotřeby ve své vlastní zemi. Je třeba Uvědomit si, že posíláme naše zboží tam, kde dochází k rychlému demografickému vývoji. Do roku 2050 bude třeba zvýšit produkci. To není žádný bezprostřední krátkodobý problém, ale musíme s ním počítat do budoucna a musíme se podívat na to, aby se zemědělství přizpůsobilo. Pak co se týče stárnutí zemědělců, to je fakt. A proto je společná organizace zemědělských trhů dobrým nástrojem pro pomoc eh, dotyčným podnikům, když je zemědělcům 60 a musí přestat. A tak bychom ztratili 61-70 zemědělské výroby v Evropě. Eh, společná organizace zemědělských trhů je dobrým nástrojem a eh, tady na základě vzájemnosti by se dalo pomoci podnikům, eh, které mohou pracovat dále, ale dostali se do problému jenom proto, že je vedl zemědělec, který příliš stárl a možná s producentskými organizacemi by bylo možno podpořit tyto zemědělce a zachránit také jejich podniky. Domnívám se, že tady máme problém s mladými zemědělci, ale jedná se o výnosy, protože každý měsíc každý člověk chce mít nějaký příjem a tak, jak je systém v současné době nasměrován, je to obtížné. Hovořím o pojištění, zajištění výnosu i v období krize. Hovořím o fondu vzájemnosti, to znamená, producenti mohou něco eh, zaplatit a potom příslušný produkt vzít z trhu a uzavřít pojištění a zajištění, které umožní lepší zvládání krizí. Tady už se nazbírala řada zkušeností, například v Itálii existují pojišťovací i zajišťovací projekty, ale je třeba ještě dopracovat pravidla. Existují již pojišťovací společnosti, které dávají k dispozici takové pojistky. A pak se také jedná o e, vztah mezi produkcí a obchodem. Můžeme se podívat na to, co se, jak to bylo děláno v některých členských státech. Mělo by existovat určité vodítko e, pro návod na dobré chování v obchodě. A toto je soukromně organizováno a říká se, že není možné tam nějakým způsobem zasahovat. Ale to není pravda. Měli bychom tady měli mít cosi jako kodex etický na evropské úrovni a to by byl jistě dobrý nástroj, který by částečně mohl na pomoci vyřešení tohoto problému. Co se týče průmyslového zpracování při zvládání krizí, Eh, tady se vztahuje například na bezplatné odevzdávání produktů. To by mohl, to je nástroj, který nám komise dala do ruky a na to by se nemělo zapomínat. Průmyslové zpracování může také vyřešit problémy producentských organizací, ale i obchodních organizací. Děkuji. Eh, pouze dva body eh, snížení spotřeby. Jedná se o snížení spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny. A to eh, je ukaz, který není nový. Znásobuje se to. Možná také v souvislosti s konkurencí s mléčnými produkty a z hlediska nedostatku praktikovatelnosti ovoce a zeleniny. E, čerstvé ovoce a zelenina jsou často drahé, e, to znamená, jejich ceny nejsou srovnatelné e, s těmi nečerstvými, ale také si myslím, že zaprvé by si spotřebiteli měli uvědomit význam mediterální diety Eh, máme tady nezbytnost právě zavedení těch dalších doplňkových programů jako ovoce a zelenina na školách. Prostě permanentní snaha úsilí, abychom změnili chování spotřebitelů. A druhý bod, který jsem velice rychle chtěl dít, já jsem se asi špatně vyjádřil. My nejsme průkopníci snížení eh, celních poplatků, ale vyžadujeme vzájemnost, reciprocitu, jako například s Tureckem. Eh, Turecko je důležitým dodavatelem dodavatelem pro Evropskou unii vyváží a tam jsou celní poplatky 50%, protože z Turecka to potom jde do dalších států a my tady žádáme celní reciprocitu, celní vzájemnost týkající se eh, také finosoty, fi, to jsou sanitárních a ekologických aspektů. Děkuji vám. Švětný. Já vám děkuji za skvělé prezentace. Eh, skvělý eh, výběr expertů samozřejmě eh, jsme velice pohnutí, pokud se nám podaří tady přispět k rozvoji toho sektoru. Já všem děkuji a omlouvám se, že jsme přetáhli, ale to, že na organizaci trhu je třeba Mm, se eh, dívat prostřední prismatem eh, regionů jednotlivých a toho, jak je to zorganizované jinak v nových a ve starých zemích, že je třeba eh, rychleji reagovat na dění na trhu, protože pozdní intervence stojí víc a méně funguje. Každopádně vám mnohokrát ještě děkuji a už eh, teď eh, přejdeme k dalšímu bodu, takže pánové, děkuji. Končíme. A teď eh, přecházíme k další důležité tematice, a sice e, výměna názoru s paní e, Liví Pomodoro, předsedkyní e, Střediska pro potravinářskou politiku v Miláně. Připomínám Państwu, že... Já bych vám připomněl, že v minulém roce jsme zde měli jako hosta pana France Fischlera, předsedu vědeckého řídícího výboru Expo a také profesora a Ricarda a Valentiniho, bývalého laureáta Nobelové ceny za mír, co by člena výboru IBCC. A dnes je nám potěšením, že můžeme být hostiteli paní předsedkyně My se vracíme tedy eh, k tomuto tématu eh, na eh, různých úrovních, v různých debatách a dnes budeme moci opět tedy vrátit k tomuto tématu. Jste už připraveni, tak bych poprosil vás, paní předsedkyně, abyste přenesla svoji prezentaci. Máte slovo a omlouváme se za spoždění. Grazie Presidente, cercherò di contenere in pochi minuti il mio intervento. Pane předsedo, pokusím se omezit se na pár minut a děkuji vám za vaši trpělivost. Eh, my Lánské centrum pro potravinové zákony vzniklo na základě EXPA v Miláně 2015. Tady se jedná o to, že chceme zanechat dědictví našim budoucím generacím. Jedná se o to, abychom vytvořili platformu a prvním důležitým krokem směrem ke ctižádostivému cíli mm, pro multilaterální dohodu právo na výživu na základě našich vědomostí a našich možností. Právo na výživu to je známo, není uznáváno všemi, jenom v některých ústavách je toto právo zakotveno. Naším úmyslem je Eh, přinutit italské úřady, aby také toto právo si osvojili tak, aby poselství z roku 2015 mělo univerzální charakter. Pro uskutečňování těchto myšlenek je třeba vykonat ještě mnoho práce za zohlednění cílů tisíciletí OSN a také je třeba vidět to v perspektivě EXPA v dobaje 2020. Jedná se o boj za právo na výživo mm, mm, v souvislosti s naší tradicí a vlastně to souvisí i s pověstí Itálie. Jak jsem řekla, eh, Milán je mm, místem a Mekarie, jedná se o práva. My jsme například v OSN se snažili mm, potírat hlad, zasazovali jsme se o odstranění trestu smrti, zasazovali jsme se o boj proti znetvořování pohlavních orgánů žen a tak dále. Itálie má také důležité agentury, máme FAE a další organizace a taky EFSU. Tady se jedná o Evropu. Eh, v Evropě je třeba vybudovat všechno takovým způsobem, abychom mohli dosáhnout společného cíle. Proto tady dnes sedíme. Chceme pochopitelně také poděkovat Evropskému parlamentu a mm, chceme se cítit podpořeni eh, v našich cílech. Existuje celá řada návrhů usnesení tohoto parlamentu a vidíme, že Evropský parlament zde chce se politicky podílet právě u tohoto práva na výživu. Máme tady v tom usnesení efektivitu výživového řetězce v Evropě, usnesení proti plítvání potravinami a také usnesení o nedostatečné výživě dětí v rozvojových zemích. Právo na potraviny, eh, právo na dobrou výživu eh, je důležité také pro dodržení cílu tisíciletí. Ještě jednou bych chtěla poukázat na usnesení, eh, které v listopadu 2014 parlament přijal Eh, kde se jedná o vymícení hladu a bídy, chudoby. To je nejdůležitější cíl eh, pro obecnou agendu 2015. A to se musí zakládat na základních právech a na právech jednoho každého jednotlivce. Jedná se o bezpečnost potravin, jedná se o základní právo Evropská unie společně s komisí tady stanovila určitý postoj za podpory parlamentu a rady a to se všechno projevilo ve vzděleních, kde se hovoří o nezbytnosti zajistit každému nezbytnou eh, výživu, nezbytné potraviny. To zase souvisí také s agendou pro rozvoj roku 2015. Proto vzniklo právě toto centrum v Miláně Naší snahou je výměna znalostí a vědomostí, to, co ještě na mezinárodní úrovni není v povědomí. Toto Milánské centrum by právě se mělo snažit o skloubení těchto vědomostí v zemědělství, eh, v výrobě potravin a chceme nacházet různá řešení stávajících problémů. Jak už jsem řekla, měli bychom sbírat vědomosti a zkušenosti z nejrůznějších oblastí. Bude vytvořeno monitorovací centrum pro sbírání legislativy v oblasti potravin i na soukromé úrovni. Důležité je, abychom se stali takovým referenčním místem, které bude organizovat také semináře, konference, a kde se bude setkávat věda a, e, a tvorba zákonů a proto bychom mohli vytvořit nezbytnou infrastrukturu což by bylo možností pro řešení stávajících krizí. Jak říkám, zejména krizí v oblasti potravin a výživy. Milánské centrum bude dávat k dispozici a vytvářet dokumenty nejenom pro úředníky a právníky, chceme dávat k dispozici vědomosti tak, abychom senzibilizovali veřejné mínění a aby poté politika mohla spolupracovat na vytváření společných eh, cílů, společných norm. Pane předsedo, Expo 2015 musí eh, být považováno za významné centrum pro dosažení těchto cílů. Miláno je městem práva. A chceme se stát centrem práv na potravu. Rádi bychom se zasazovali o to, aby Eh, populace na celém světě byla dostatečně zásobována potravinami. Tady to všechno se musí um, odehrávat na multilaterální úrovni. A když hovoříme o budoucnosti, musíme se na ně nejprve připravit. Eh, v mojí profesní kariére kariéře jsem už také měla co dočinění s potíráním organizovaného zločinu, to byla ta zlá stránka, ale viděla jsem také to dobré. A sice děti na celém světě a pro ně jsem se zasazovala jak v Evropě, tak v Africe. Jedná se o službu ve prospěch lidstva. A já bych chtěla podporovat kulturu v Miláně pro spolupráci mezi národy. E, přijela jsem také nabídku, abych pracovala pro Expo 2015, protože mou snahou je, aby z Expa se stalo něco více než jenom příležitost výstavy zasazujeme se o výzkum a to rovněž znamená že lidé si budou muset uvědomit, jak důležité je použít energii na to, aby se svět zlepšil. Víme, že tady vlastně je to takový závod s časem, eh, protože tady jsou možné pouze pomalé změny. Existují problémy s procesy, postupy, s tvorb, s legislativními postupy, to nás trochu brzdí, ale my se postavíme výzvám, musíme se pustit do eh, jejich eh, zvládnutí. Tento svět nechceme ponechat tak, jak jsme ho měli. Nechceme také zanechat horší svět pro naše děti. Chtěli bychom prosazovat právo, chtěli bychom eh, zrušovat špatná pravidla a chtěli bychom, aby jednou provždy právo na potraviny eh, první článek eh, úmluvy o lidských právech z Ženevy se skutečně stalo právem, které bude všude uznáváno. Jsme si jisti, že v Evropě se bude postupovat tímto způsobem a budeme schopni urazit tu dlouhou trasu společně abychom vytvořili společná pravidla, která eh, vezmou ostatní země tak, aby byla veškerá populace chráněna. Tady je třeba vykonat eh, mnoho práce, je třeba domlouvat se se všemi, kteří se zaobírají s nejrůznějšími aspekty potravin a výživy. Musíme spolupracovat nejenom v Evropě, ale na celém světě, abychom dosáhli tohoto cíle. Děkuji vám. Jako prvního poprosíme o zabraní. A jako prvnímu dáme eh, hlas panu eh, De Castrovi. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji paní Pomodore, že nám uh, poví uh, něco více o iniciativě tady toho Milánského centra pro potraviny a uh, tato výstava 2015 je pro nás velká příležitost, abychom uh, se eh, postavili eh, té zásadní eh, výzvě, které lidstvo čelí. Problém přístupu k potravinám je opravdu významný a my se jim zabýváme. Bylo by tedy skvělé vyslechnout si vaši prezentaci. A je to v souladu s činností tohoto výboru. Už jsme tady měli několik slyšení, jak říkal pan předseda, a myslím, že se nám brzy podaří postarat se alespoň o to, aby parlament přispěl k eh, dosažení tohoto eh, cíle, který zdůrazňuje Milan 2015. Opravdu to souvisí s činností tohoto výboru. Eh, řešíme tady zprávu eh, eh, přírodních zdrojů hospodaření s vodou. Paní Pomodore bych připomněl, že během posledního parlamentního období právě tento výbor přijal nebo zajistil us, přijetí usnesení o, o plítvání potravinami na plenárním zasedání a pořád čekáme, co e, z toho vzejde. Čekáme, že Junckerova komise se pokusí předložit jasné návrhy, pokud e, jde o omezení nebo odstranění plítvání potravinami. Pokud jde o právo na jídlo, tak to je e, zásadní otázka. Máme tady ten obrovský paradox, máme tady obrovský nárůst obezity v bohatých zemích a nejenom tam. A tam, kde je příliš mnoho jídla tady. A na druhou stranu je tady eh, to drama podvýživy a nedostatečné výživy v mnoha oblastech světa. A to je opravdu eh, obrovský paradox. Máme tady určitou odpovědnost. Pokud nejsme schopni přicházet s těmi příslušnými řešeními, tak musíme alespoň si klást otázky ohledně těch eh, vhodných kroků. Myslím, že to Milánské eh, centrum může eh, být pozitivním dědictvím v Milánského Expo 2015 i po právní stránce, protože řada otázek, které se týkají hospodaření s přírodními zdroji, se s, nebo souvisí s se odlišnou právní situací na různých kontinentech. Například jsme tady svědky toho o e, zabírání půdy a nemáme žádné hmatatelní e, iniciativy, které by to měly řešit. Každopádně děkuji paní e, předsedkyni Pomodoro. a budeme rádi, když nám tady nechá svůj text, abychom ho mohli promítnout do toho usnesení, které připravujeme. Děkuji mnohokrát, pane poslanče teď pan poslanec Zulo. Grazie prezidente, grazie prezidente Pomodoro. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, paní Pomodoro. Já jsem pozorně naslouchal. A je to pro mě příjemné překvapení. Jde nejenom o aspekty podnikatelské a o biznis, Nýbrž také o to, aby se Expo využilo pro eh, další eh, účely, jako je bezpečnost potravin a právo na potraviny. A když hovoříme o eh, kvalitativních aspektech výživy, jde nejenom o zdraví, ale je třeba vzít v úvahu také aspekty ekologické, etické a sociální. Právě v těchto bodech eh, je třeba, abychom se eh, v rámci EXPA eh, na ně soustředili a pokusili se o změnu myšlení, o kulturní změnu. toto exporto je velká příležitost, ale samozřejmě ji využijeme pouze tehdy, když změníme myšlení. Je totiž třeba, abychom se eh, živili a vyživovali jiným způsobem než dosud a eh, doufali, že to bude pokrokem pro všechny. Já tedy doufám, že Expo budí velkou pozornost a e, že bude mít své pokračování, že tedy s koncem výstavy to e, nevyšumí. Děkuji, pan e, poslanec Dante. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat paní Pomodoro. Univerzální Výstava mm, v kolektivním povědomí, to je příležitost podnítit pokrok. Milán nebo Itálie vybrala u příležitosti této univerzální výstavy mm, vybrání e, tématu, který dříve byl považován, byl považována za téma minulosti. Potraviny, výživa, kvalita výživy, disponibilita výživy, to jsou samozřejmě témata, která zůstávají našimi obavy do sta. a e, vidíme, že to je třeba skloubit také s otázkami energii. E, při organizování univerzální výstavy k tomuto tématu poskytne jistě příležitost e, i zapojení se našeho výboru a my vás jistě podpoříme, paní Pomodoro, protože potraviny a zajištění výživy, to je také kulturní aspekt. E, poselství budeme vysílat celému světu. E, bude to e, poselství, které musí stále trvat. To je smysl vaší iniciativy. Takže já za sebe bych vám chtěl velice poděkovat za vaši prezentaci a ujistit vás o naší podpoře pro váš projekt. Děkuji, pan poslanec Děkuji, pan poslanec Agio. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Mě eh, zajímalo to, co řekl pan kolega Castro a hovořil také o plítvání a odpadech. Jsou tady vlastně dvě věci. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte, paní Pomodoro. Za prvé tedy Eh, odpadní potraviny, tedy eh, zbytky, eh, se dříve skrmovaly pro prasata. A samozřejmě to byl cyklus. Všem. Ovšem problém teď je v tom, že zde máme že máme tedy přenosné choroby, ano, eh, vlastně ty, eh, ta eh, slintavská vlastně kulhavka v Británii kdysi prý skutečně měla měla původ v chovu vepřového. A mě by zajímalo, jestli tady vidíte to, že odpadní potraviny, potravinové zbytky by mohly být opět skrmovány prasaty, nebo ne. A dále A další, další věc eh, je tedy eh, zbytky z, potra- eh, z jatek které se opět skrmovaly. Sice ne, nebylo možné samozřejmě dávat tyto zbytky ke skrmení tým zvířatům, ale třeba nebyl problém to, jak si promíchat třeba z vepřových jatek tu drůbeži a obráceně. Jenomže eh, veřejnost tomu není nakloněná. Nicméně máme odpad, máme způsob, jak s ním naložit, jenomže se to nevyužívá. Ano, ano, pane poslance, ale, ale eh, to bylo upravené, to se neskrmovalo přímo, to, to, to se muselo zpracovat, eh, než se to tedy s výřatům zpátky dala. To, to jenom tak poznamenávám ze své minulosti. Eh, děkuji, pane předsedo, a vítám naši paní přednášející. Situace je taková, eh, že budoucnost eh, lidstva eh, snad by mohla být šťastná, to nevíme, ale mělo by nás tady být nějakých 10 až 11 miliard celkem. Eh, planetu nenafoukneme a novou taky nedostaneme. Takže stojíme před obrovskou výzvou. Musíme zmanažovat klimatickou změnu, musíme najít více eh, vody, pitné vody, možná vodu z moří. Eh, je třeba se starat o zachování diverzity, chceme-li přežít. No a musíme produkovat dostatek potravin. A z toho tedy jasně vyplývá, že budeme muset eh, ten cyklus produkce potravin eh, výrazně zefektivnit. Já si pamatuju na druhou světovou válku a pamatuju si na hlad tenkrát. Jako dítě jsem hladověla. Čili eh, je to do dneška silný prožitek. Hovoříme o solidaritě, kvalitě potravinách samozřejmě, ale nestálo by za to eh, se zamyslet také nad tím, že eh, máme eh, mnozí z nás nadváhu, zatímco děti po celém světě hladoví. To, podívejte se třeba do uprchlických táborů v Libanonu. Já myslím, že to skutečně bychom měli o tom uvažovat. Jak říkám, já tady čerpám z vlastních vzpomínek vzpomínek na pětiletou holčičku, která měla velký hlad. A vím, Eh, vím, že jsem myslela, že tedy s jídlem potřebuji jídlo, abych mohla vyrůst a aby ze mě byla pěkná holka. Děkujeme, děkujeme za eh, jisté pohnutí, eh, kterou jste pohnutí, které jste vnesla do diskuse. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų manau, kad labai įdomus ir vertingas pan eh, poslanec Rope. Tak eh, to byla velmi, velmi zajímavá prezentace. Právo na potraviny je velmi důležité. Někdy se hovoří také o právu na pitnou vodu, eh, která je zásadním součástí naší potravy. Já tady nevím, eh, jestli tady máte nějaké konkrétní návrhy, protože eh, my tady eh, samozřejmě máme před očima rozdíly různé, různou životní úroveň. Jeden může jíst kdykoliv, cokoliv si vzpomene a může si vybírat kvalitu. A pak jsou eh, jiní, kteří žijí na hraně, na hraně chudoby a jsou v úplně jiné situaci. Čili, eh, co myslíte, jak by bylo možné zajistit výživu pro všechny eh, tak, aby mm, to bylo navázáno na minimální nezbytný energetický příjem v potravě nebo na minimální evropskou eh, mzdu či příjem, protože eh, jsou lidé, kteří žijí eh, osamoceně, nemají rodiny, jež by se o ně mohli postarat. Čili bychom měli zajistit to, aby to právo na potraviny bylo prakticky realizovatelné, jenom na papíře. Děkuji. A teď bych eh, prosil mm, paní Pomodoro, kdyby se mohla stručně vyjádřit. Sono molto contenta che mi sia stata offerta questa opportunità e la ringrazio davvero. Já jsem velmi ráda, že mám tuto příležitost hovořit před parlamentem a děkuji vám za to, pane předsedo. A také mě těší, na základě otázek, které se tady objevují, že eh, všechny tyto výzvy eh, jsou zde považovány za velmi důležité, eh, přičemž příležitost je řešit se už nemusí opakovat. Hovořím tady samozřejmě o Expo 2015 v Miláně. Rozhodně bychom tuto příležitost neměli zahodit. je to příležitost, eh, která souvisí eh, s řadou ekologických problémů, ochrany a čistotou vody, výrobou a eh, distribucí potravin, s biodiverzitou, různé typy zemědělské výroby v různých zemích. K tomu také patří a samozřejmě je bych řekla samozřejmě a především, je eh, třeba, aby eh, se zisky z toho všeho nesoustředovaly v několika málo rukách. Všechny takové velké eh, výstavy jsou spojeny s určitým rizikem, to tak někdo řekl a sice, že se mohou stát eh, obrovskou show, eh, po které už nebude nic následovat. A ty mm, myšlenky a situace, které z ní vznikly, eh, že tady zase zapadnou. To se opravdu mnoho lidí bojí, aby to prostě eh, nebyla jen ta show, ale bez eh, trvalých výsledků. Já eh, si velice vážím všech těch vyjádření solidarity s tímto projektem. Nicméně my potřebujeme Eh, změnit, eh, jak si mentálně změnit přístup k těmto problémům, jim šli čelí. Jde pochopitelně také o otázku přežití, to eh, nikdy bych nepopřela. Já se za chvíli dostanu k otázkám, které zde byly položeny. Ale každopádně se eh, pokusím, eh, aby tady došlo k tomu nerozumění a sice, aby eh, nádherné záměry, které se prezentují, se nezaměňovaly s jejich realizací. My žijeme tady na jedné planetě, planetě, která je jedinečná a e, kterou ničíme tím, e, jak e, využíváme přírodu pro své vlastní účely a přivlastňujeme si to, co patří všem, nejen některým. My bychom se nad tím měli důkladně zamyslet, neboť je to pro lidstvo velký, velký problém. Mění se nám klima, to je taky problém. Zažíváme změny v podobě nových potravinových cyklech, které vyplývají z degradace přírodního prostředí. A jediné, co se z toho dá vyvodit, je, že na dohodu už mnoho času nezbývá. Důležité je, aby cokoliv, co budeme dělat, mělo hmatatelné výsledky. A také bychom měli stát pevně nohama na zemi abychom věděli, co děláme a proč. Domnívám se, že výsledků lze dosáhnout pouze tehdy, když bude existovat fundamentální solidarita. Musíme začít tím, že schválíme alespoň minimální pravidla která budou univerzální. A tato pravidla pak musí každý respektovat, ratifikovat a naplňovat. Tak, abychom zajistili potraviny pro celé lidstvo. Já vím, že to bude trvat dlouho a že to bude obtížné, že e, je e, třeba tomu věnovat energii. A zejména tady hovořím o těch e, minimálních pravidlech, na která je třeba se soustředovat. Já vám teď uvedu krátký příklad. Dubaj 2020, eh, tam bude eh, expo o technologiích a inovacích. A já myslím, že eh, bychom měli budovat most přímo, tedy už teď k tomu roku 2020. Víme, že inovace mohou být velmi užitečné, když se snažíme řešit určité praktické problémy. To tak skutečně je. Ano, tady se eh, zazněla otázka, zda lze využít eh, potravinových odpadů eh, pro skrmování. Nicméně já musím připomenout, že třeba v Chicagu koncem 19. století eh, eh, bylo rozsáhlý průmysl. V roce 1893 eh, byla, eh, byla tedy, proběhla exibice, eh, tedy expo v Chicagu v blízkosti gigantických, gigantických jatek. A tam eh, se tedy eh, používaly tyto eh, živočišné no, odpady nejenom ke skrmování, ale třeba také jako hnojiva, hodně to zpracovávalo a dále se to využívalo. Já nemůžu říct, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale mohu říci, že ten odpad souvisí také s dalšími problémy, jako třeba s tím, že mnozí nemají co jíst. Nicméně e, e, smysl vlastně toho miláckého expa a já vím, že vy také tedy e, že vy také tady bojujete proti Eh, plítvání a odpadu. Ale eh, samozřejmě eh, to bude také tématem na Milánském Expo 2015. Já nejsem příliš expert v této oblasti a neměla bych příliš hovořit o věcech, kterým nerozumím. Nicméně určitě mohu říci, že Každopádně je to součást eh, EXPA a já se tady omlouvám, eh, že eh, mluvím tak rozvláčně. Nicméně tady eh, de facto to, to expo samotné, to je vlastně konec té eh, dlouhé cesty k expo 2015, která tedy tomu předcházela. Byla to cesta, kde jsme shromažďovali informace. Tam ty informace budou eh, vystaveny v konsolidované podobě a měly by se tedy využít eh, potom eh, ve prospěch lidstva a nejenom tedy ve prospěch eh, několika málo lidí. Vážení členové výboru, vážení poslanci Evropského parlamentu, chtěl bych vás požádat, abyste nám v tomto úkole pomohli, abyste byli při nás. My budeme předkládat návrhy na základě znalostí, na základě zkušeností a pokusíme se e, být užiteční všem, nejen některým. Ano, děkujeme. Myslím si, že Eh, pěkně eh, to schrnul pan Dante, když řekl, že z Milánu eh, by mělo být vysláno takové poselství, takový signál do celého světa o bezpečnosti potravin, jakosti, dostupnosti, o problémách, problémech ekologických, energetických a tak dále. A Myslím si, že vaše činnost eh, ve tedy vaší organizaci s tím pěkně souzní. Ano, ano, eh, eh, naším naším vyslancem pro expo je pan profesor de Castro, čili i na něho budeme tedy spoléhat eh, v otázkách Expo 2015, chcem být aktivní a také dále potom nést ten odkaz eh, Milánského Expa. Eh, velice vám děkujeme a nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Je to bod číslo 14 a to krátká prezentace zástupce Evropské parlamentní výzkumné služby jejíž cílem je podpořit práce výboru. Nové generální ředitelství eh, vznikla nedávno a eh, dosud tedy eh, vypracovala několik analýz na, a výzkumu na podporu parlamentu a jeho výboru například o DGPS Perse nebo Evropské přidané hodnoty, dříve předtím tedy o vlivu eh, vnitřní politiky. dává k dispozici informace a eh, dokumenty, které jsou přizpůsobovány, přizpůsobeny potřebám poslanců eh, takto vzniká tedy Evropská parlamentní výzkumná služba, která by měla dodávat materiálu, materiály podobně, jako je tomu také v jiných eh, demokraciích. Máme zde eh, direktorát o eh, posouzení dopadu, o evropské přidané hodnoty dále o e, posouzení dopadu ex ante a ex post, e, e, pak tedy evropská přidaná hodnota dohledem na vědeckou činnost a realizace politiky. A pan Josef Dunes, direktorátu C, nabídl, že by na dnešním zasedání výboru mohl představit, jak funguje tady tento úsek. Takže prosíme o vaši prezentaci. A vzhledem k tomu, že e, nás tady není mnoho, e, bylo by dobré, kdybyste mohl posléze sekretariátu e, zaslat nějaký písemný dokument. Děkuji, pane předsedo. Jak říkáte, já tady zastupuji nového generálního ředitele mhm nebo nový, nové generální ředitelství, které je poměrně eh, mladé, je mu nějaký rok. A jak říkáte, v zásadě e, máme tři e, základní složky knihovna, která tady byla dříve, EPRS a je tady také zcela nová služba, nazvaná Výzkumné středisko pro poslance. Jehož cílem je poskytovat špičkový výzkum pro jednotlivé poslance Potom je tady také eh, třetí ředitelství, eh, které já vedu, které se zabývá posuzováním dopadů a evropskou přednou hodnotou. Obecně eh, cílem existence generálního ředitelství je poskytovat výborům a pomáhat jim hm, s nástroji pro dohled a poskytovat jim faktografickou základnu, kterou potřebují pro svou práci. Generální ředitelství vzešlo z eh, pocitu, že Evropský parlament je velice eh, silný, pokud jde eh, o legislativní fázi, dobře tvoří pozměňovací návrhy, ale možná nejsme tak silní v té přípravné fázi nebo v těch dalších fázích, takže takže se snažíme tady vytvořit určitý přístup politického cyklu pro výbory. Jak můžeme tedy pomoci vašemu výboru? Děláme to v zásadě ve třech odlišných eh, třemi způsoby. Iniciativně eh, pracujeme, podporujeme ehm, eh, legislativní zprávy z vlastní iniciativy, to souvisí s článkem 3.3 smlouvy, jsou to posouzení legislativy tedy a ten článek se týká eh, legislativních iniciativ, například eh, ta vaše předchozí eh, debata, kde pan Castro říkal, že čeká na to, až pan Juncker přijde s návrhem na plitvání potravinami. Ale pokud to nebude na, nebo dokud to nebude na stole, tak tento výbor může podle článku 225 přijít s legislativní iniciativou a v zásadě tlačit na komisi, aby v návrh předložila tak, jak to bude výboru vyhovovat. Naším posláním je kvantifikovat, pomáhat výboru eh, kvantifikovat jeho priority. Na to tady děláme eh, zprávu o nákladech v Evropě, což se může týkat eh, konkrétní oblasti, například náklady na to, proč ne, když nemáme Evropu nebo když nemáme dokončený vnitřní trh nebo něco podobného v různých oblastech. A něco takového děláme už od roku 88. Potom tady máme e, s tou, která e, čas stále více dělá v prognostickou práci. Jsem e, rád, že tady aktivní členka výboru stola paní Petr. Minulý rok vám z toho předložila mm, zprávu eh, o technologických možnostech i toho, jak uživit 10 miliard lidí. Myslím, že to eh, dospělo eh, k názoru, že pokud všechno bude pokračovat stávajícím tempem, tak pravděpodobně nebudeme schopni naplnit potravinové potřeby budoucí populace. Či možná, že bude dobré se snažit i nadále pracovat v této oblasti a použít eh, to, co má k dispozici panel Stoa. Dalším eh, oblastí činnosti je implementace eh, mm, Posouzení dopadu ex post pro váš výbor jsme minulý rok v říjnu udělali tady to posouzení, které se zabývalo situací u biovýroby a označování a předložili jsme vám také eh, prvotní eh, posouzení, čili to je takováhle práce, takhle to vypadá. To je taková analýza posouzení dopadu eh, komise. A upozornění na některé slabá a na některé slabé stránky, které by výbor mohl chtít napravit. Potom pokud je o dokumentaci, tak eh, naším hlavním cílem je podporovat eh, vaše eh, výbory, když děláte implementační zprávy. To jsou takové zprávy z vlastní iniciativy, na které není žádná kvóta. Bývalo to tak, že výbory byly omezené na jednu ročně, ale teď bylo odstraněno konferencí předsedů výborů toto omezení. Jedná se tedy eh, o nástroj, který máte k dispozici k vyhodnocení. A my to budeme tedy podporovat s implementací na základě eh, dokladů. A budeme doufat, samozřejmě, že pokud budeme hodnotit lépe, tak můžeme eh, lépe tedy dělat legislativu a lépe hodnotit implementaci a lépe potom revidovat budoucí legislativu. A potom poslední věc je eh, posouzení dopadu ex ante. Svým způsobem je toto eh, taková eh, navazující práce. Snažíme se podporovat výbor. Když vy jste na začátku vašeho procesu a mm, hodnotíte to posouzení dopadu komise, které se zabývají, zabývá různými variantami politiky, bude tam prostě do dokumentu 6 až 8 stránkách a použijeme tomu výboru, eh, pro ten výbor také to, že uděláme poněkud detailnější posouzení dopadu. Výbor by také mohl mít eh, dojem, že eh, no, možná nejsou některé varianty v tom textu komise, takže to zpracujeme my. Nečasto se stává, ale je to stále častější, že nás výbory eh, požádají o posouzení dopadů u, pozně, u významných pozměňovacích návrhů. Je tady proto několik eh, argumentů. Je tady otázek, otázka efektivity. Pokud ten podstatní mm, pozměňovací návrh se eh, dostane na trialog a vy tam předložíte konkrétní argumenty, vyskoumané, vyrešeršované, tak můžete potenciálně lépe Hmm, tedy odůvodnit tento eh, návrh? A proč se lišíte od návrhu komise? Tohle se eh, vždycky eh, dává, zadává externě, tak aby to bylo nezávislé. To je také rozhodnutí konference předsedů. Může vám tedy pomoci, když děláte během vaší implementační práce během eh, zpráv z vlastní iniciativy. Pokoušíme se vám pomoci systematickou eh, systematicky, když eh, posuzujete dopady. A potom máme celou řadu produktů. No, pracovali jsme už pro řadu výborů s vaším výborem tež. A máme tady výběr dokumentů před dveřmi, který ukazuje ten rozsáhlý záběr našich dokumentů od velmi podrobných posouzení se vstupy eh, z různých zdrojů, které jsou eh, zpracovány eh, tak, aby jste mohli věnovat pozornost a potom až k tedy k řadě, celé řadě konkrétních krátkých dokumentů. Děkuji vám, pane předsedo, doufám, že jsem odpověděl už před vše otázky, ale jak, na jakékoliv znovu rád odpovím. Já vám také děkuji za prezentaci. a za všechny ty eh, materiály, eh, z, které, které já eh, tak často využívám. Chci zdůraznit, jak jsou hodnotné i jako vědeckému pracovníkovi se mi velice hodí to, co zpracováváte. Pan poslanec Ropé. E, ačiū už pateiktą informaciją. Manau, iš tikrųjų labai reikalinga e, tarnyba, kuri tikrai E, kvalifikuotai atlieka e, reikiamus darbus. Tak e, já bych chtěl poděkovat za tuto prezentaci. Myslím, že jde o servis, který produkuje velmi kvalitní výstupy. Já tady nemám osobně příliš Eh, velké zkušenosti. Čili já bych se chtěl zeptat se prakticky, kdo se na vás může obracet? Výbor, jednotliví poslanci, máme se ptát na celkové problémy nebo zaměřit se na aspekt či dva v těchto problémech. Eh, možná také používáte outsourcing těchto studií, eh, jak je to organizováno a kolik to stojí tak eh, prosím, pane ředitel, kdybyste mohl odpovědět. Děkuji za tuto otázku. Eh, tak eh, pokud se týče posouzení dopadu a evropské hodnoty, tak to je pouze pro výbory. Na vyžádání výboru v podstatě buď koordinátoři nebo celý výbor se rozhodne, zda si přeje Eh, vypracovat posouzení dopadů eh, svých pozměňovacích návrhů a podobně. Pokud se týče iniciativních zpráv a mm, nápojemných zpráv, tak tady eh, automaticky připravujeme posouzení evropské přidané hodnoty a ten produkt samozřejmě přizpůsobujeme usnesení výboru. Přičemž eh, také používáme argumenty na podporu vaší činnosti. Eh, pak je tady ještě eh, jedna věc a sice máme tady oblast, kde se vyhovuje jednotlivým poslancům a to mohou být žádosti já tedy nevím, čím by měly být omezené. Já jenom eh, myslím, že je třeba eh, rozdíl mezi eh, žádostí o briefing a žádostí o nějaké referenční materiály. My máme hm, rozpočet do jednoho milionu eur a je to vlastně hm, je, je to, eh, jsou to celkové náklady pro všechny, pro všechny výbory. Samozřejmě se to liší podle toho, kolik máme požadavků a dotazu Děkuji. Děkuji. Chtěl jsem ještě dodat, že služby navrhované knihovnou eh, že eh, tedy říci, že ty materiály jsou velice dobře čitelné, takové jako přehledné. Eh, takže já myslím, že to je také eh, dobře, aby o tom lidé věděli. Mm. Čili to, tady tato, tato možnost skutečně může velmi ovlivnit Eh, výstupy eh, naší práce a a ještě než eh, poděkuji, ještě jednou bych poprosil o to, zda by mohla být zpracována informace, která by se potom dostala do rukou našim poslancům, protože ono je tedy mimořádně intenzivní čtvrtek, už se blížíme ke konci, takže by bylo dobré kdyby i ti, kteří už nevydrželi, měli možnost se to dozvědět. Eh, každopádně děkuji vám za odvedenou práci a myslím, že tento bod můžeme tímto uzavřít. A ještě paní posel Peti. Děkuji já bych chtěla poděkovat předsedovi Agri za důvěru, která mi byla svěřena a chtěla bych také vyzdvihnout práci všech zde zastoupených specialistů a rovněž bych ráda řekla, že všechno to, co bude třeba ještě učinit, samozřejmě učiním, ale jednáli se o návrhy pro další agendu, budeme samozřejmě kdykoliv k dispozici pro konzultace. Děkuji. Děkujeme, paní posebu. Eh, Děkujeme, paní poslankyně. Já myslím, že věcně to bylo velice uh, užitečné zasedání. A myslím, že eh, by bylo eh, dobré eh, zamýšlet se nad takovými studijními tématy. Co bychom měli udělat v oblasti zeměnské politice v, tedy teď se pohroužit do studia, myslím. Teď doporučení a rozhodnutí koordinátorů na včerejší schůzi. Vy jste to dostali eh, v e-mailu a také na papíře, dámy a pánové. Myslím, že bude dobré se s nimi eh, seznámit a nemáte-li připomínky, tak myslím, že můžeme považovat eh, tato doporučení za přijatá. Pokud jde o různé, tak také nevím, že by se někdo hlásili. A příští zasedání bude 27. ledna 15.18.30 a potom eh, mimořádné tedy eh, zasedání mleční balíšek, vyhlídky mlečného sektoru, slyšení eh, výjimečně důležité a obtížné téma. Už si dokážu představit tu diskusi a určitě se budeme potom trápit jednominutovými jednominutovou řečnickou dobou. Potom 23. tedy 15 až 18.30 a 24. od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Nemáte-li nic dalšího, tak končíme zasedání. Nikoho jsem tady dnes časově neomezoval. A, a, a, opravdu jsem nerad, když musíme přerušovat a, e, řečníky. No a říkám si, co si asi o mě myslí, ale hold, je to moje e, funkce, tohleto nešťastná e, role. Přešiju vám šťastnou cestu domů a budu se těšit na 27. když se uvidíme eh, ve věci mléka. A přeji vám také hodně dobrou chuť k obědu.